de Neves o zelené knize o reformě společné rybářské politiky. Je to velmi důležité téma, které mnoho zemí skutečně úzce sleduje, stejně tak mnoho odvětví. Samozřejmě se na to soustředí i má země. Nejdříve předávám slovo paní Patrao Neves, čtyři minuty, zpravodajka, máte slovo. Děkuji, pane předsedo. Pane komisaři, paní komisařko, dámy a pánové, já bych chtěla uznat eh, Připomenu, že zde máme 50 rybářů, kteří by měli právě vstoupit sem do místnosti, aby sledovali tuto diskusi. Já bych chtěla hovořit teď jménem všech členů výboru pro rybolov, kteří tvrdě pracovali na tomto tématu. Jsem velice ráda, že jsme se dostali do této fáze a že nyní diskutujeme o této zprávě v plénu. Společná rybářská politika je určitým symbolem Evropské unie. Zrodila se problematicky formálně, byla zahájena v 80. letech, první reformou prošla v roce 2002. A jak všichni víme, Jedním z hlavních problémů je nadměrný rybolov a nadměrná kapacita. A to jsou hlavní problémy, které stále ještě existují, ačkoliv se řešily už při reformě. SRP musíme znovu zreformovat a tato reforma musí být dalekosáhlá a hluboká. Rybářský průmysl na tuto reformu už mnoho let čeká. Jakým směrem by jsme se měli vydat? Stanovujeme to v této zprávě. Musíme nalézt rovnováhu mezi životním prostředím a sociálně-ekonomickými aspekty. Pokud jde o životní prostředí, musíme zajistit eh, dostatečnou obnovu populací a zároveň, pokud jde o hospodářské záležitosti, musíme zajistit, že tento průmysl může nadále fungovat udržitelným způsobem. Aniž bychom dosáhli těchto cílů, a toto odvětví nebude života schopné v rámci Evropské unie. Takže to byly základní principy. Musíme se snažit o to, abychom e, obnovovali populace a aby e, rybáři mohli a vydělávat více peněz. Musíme se soustředit na decentralizaci, musíme posílit a moc rybářů, pokud jde o implementaci rybářské politiky, aby byla činěna rozhodnutí více na místech, kterých se to týká. Je třeba, aby rybáři mohli převzít odpovědnost za řízení této politiky. Musíme modernizovat národní loď, loďstvo a potřebujeme také modely, které budou lépe přizpůsobeny charakterům jednotlivých regionů. Musíme také posílit trh pro rybářské produkty. Musíme se soustředit na rybářské produkty s přidanou hodnotou, musíme zajistit lepší ceny pro rybáře, když prodávají své ryby. Zároveň musíme podporovat dobrou praxi. Musíme zajistit, aby hygienické podmínky a loďstva byly také odpovídající. Tím dosáhneme trvalé udržitelné rybářské politiky v Evropské unii. Musíme mít také na paměti a potřeby zpracovatelského průmyslu. Musíme zohlednit také potřeby žen v rybářském průmyslu. A hrajou zde velice důležitou ženy. Musíme rovněž zajistit, že import rybářských produktů do Evropské unie je podroben stejným podmínkám jako eh, rybolov eh, v Evropské unii samotné. Tak, abychom mohli eh, využít naší plné kapacity předtím, než začneme importovat do Evropské unie. A tato zpráva je výsledkem společné snahy všech kolegů ve výboru pro rybolov. Já jsem velice tvrdě spolupracovala a intenzivně spolupracovala se stínovými zpravodaji. Děkuji sekretariátu výboru, děkuji všem poslancům ve výboru, děkuji všem v parlamentu, kteří mi pomohli s touto zprávou a děkuji také svým osobním asistentům. Je, tato zpráva je skutečně výsledkem týmové práce a doufám, že parlament není tuto zprávu přijme. Mnohokrát děkujeme. Nyní jménem rady pan Martin Fragero. Zástupce ve španělské vládě pro rybolov. Vážený pane předsedo, předsednictví bych chtělo vysvětlit strategii, která se týká rybolovu. Chtěli bychom vystoupit zde v Evropském parlamentu, protože se jedná o velice důležitý příspěvek k celé široké konzultaci, která se týká zelené knihy o reformě SRP. Doufáme, že Evropský parlament tedy bude, eh, nebo že teď chci říci, že komise také bude brát eh, názory Evropského parlamentu eh, v úvahu. Rada se zabývala všemi body, které, na které upozornil Evropský parlament a rádi bychom tedy při, přispěli k legislativnímu Eh, postupu v rámci postupu spolurozhodování. Zelená kniha o reformě společné rybářské politiky z roku 2009 se týká několika výrazných nedostatků a problémů. Je to jednak nadměrná kapacita, dále pouze takové obecné mlhavé cíle, nedostatek nebo soustředěnost příliš na krátkodobé cíle a také nedostatečné plnění předpisů. Zelená kniha se také snaží najít řešení, kterými můžeme tyto nedostatky, tyto strukturální nedostatky odstranit a také upozorňuje na důležité otázky, jako je například různé eh, jednotl, eh, oddělené režimy pro drobný rybolov a pro průmyslový rybolov. Také je zde eh, řešen problém výmětů Dále se řeší problém velikosti ryb, eh, celkových přípustných odlovů přístupu na trh, také eh, začleněnost společné politiky rybolovu do eh, celkových politik a také i vnější rozměr SRP. Členské státy se také na radě podrobně zamývají o všech, všemi otázkami v této první fázi konzultace. V prosinci 2009 již komise již obdržela asi 1700 návrhů a také pořádala více než stovku různých odborných seminářů. V září 2010 začne druhá fáze, která se bude soustředit na jednotlivé příspěvky, na jednotlivé um, příspěvky, o kterých budeme podrobně hovořit. Komise také bude eh, pořádat různé semináře, které se například budou týkat rybolovných práv. Dnes se koná seminář o drobném rybolovu a o dopadu rybolovu na, budoucí, na budoucnost a také se bude hovořit o budoucích finančních výhledech. O tom se bude hovořit v květnu a o výmětech v červnu. 30. května se bude konat konference kterou bude pořádat společně Rada a Komise, bude se týkat tří hlavních aspektů reformy. Za prvé řízení rybích populací, za druhé financování rybolovu, e, to bude 4. a 5. května se také bude konat ministerská schůzka ve Vigu a komisaři e, posoudí výsledky konference. Je možné, že Rada v červnu také zařadí tyto body na e, své jednání a bude hovořit o navrhovaných změnách. Ta třetí fáze začne ve druhé polovině roku 2010. Komise zde představí Eh, bílou knihu, která už bude obsahovat eh, nové návrhy legislativy, eh, včetně různých technických opatření a také novou legislativu o financování a o cílech společné politiky rybolovu, která by měla vstoupit v platnost od roku 2013. Zatím, komise, zatím rada nepřijala žádné, žádnou, žádný postoj. Formální rozhodnutí učiní teprve až obdrží v roce 2011 legislativní návrh a bude to tedy v rámci spolurozhodování. Děkuji za pozornost. Nyní Martin, děkuji pane Martine Figuero. Děkuji stávajícímu předsednictví a nyní dávám slovo paní komisařce, paní Marie Damanaky, kterou jste velice upřímně vítáme. Nevím, zda je to poprvé, kdy jste vystupujete v parlamentu, ale určitě je to poprvé, kdy já předsedám zasedání, když jste nás poctila svou návštěvou. Velice upřímně vás zde vítám. Po té, co jste uspěla ve slyšení, tak jsme rádi, že vás zde můžeme uvítat. Jedná se o velice důležitou rozpravu. Máte slovo. Dobrý den, vážený pane předsedo, děkuji za milá slova. Vážený pane předsedo, <clears throat> vážení poslanci, poslankyně, toto je skutečně můj první projev jakožto komisařky zde ve Evropském parlamentu. Ráda bych vyučila této příležitosti, poděkovala vám, poděkovala vám za možnost vystoupit zde ve Evropském parlamentu. Jsem nesmírně poctěná možnosti vystoupit zde mezi vámi a hovořit o reformě společné politiky rybolovu. Toto je nesmírně důležitá záležitost pro celý náš sektor. Ráda bych poděkovala paní Nevis, paní zpravodajce, za veliké úsilí. Za veliké úsilí a snahu spojit mnoho různých pohledů do jednoho konsistentního dokumentu. Ano, souhlasím s tím, že potřebujeme radikální reformu, tak abychom řešili strukturální nedostatky této politiky. Jak víte, poslední reforma této politiky v roce 2002 nebyla dostatečně úspěšná. A nyní musíme reagovat na veškeré deficity v této oblasti, tak abychom získali lepší výsledky z environmentálního, sociálního, ekonomického hlediska. Veřejné konzultace jasně poukázaly na to, že tato podpora se těší široké podpoře. Samozřejmě, že já nejsem schopná reagovat na všechny obavy, všechny záležitosti, které jsou zakotveny ve vaší zprávě, o které budete hlasovat. Ovšem, když se podíváme především na kompromisní návrhy, pokud je o udržitelnost, nadměrný výlov, eh, drobné rybářství nebo decentralizace nebo záležitost, která se dotýká e, výmětů a dále jsou to všechny oblasti, všechny záležitosti, které se dotýkají tohoto sektoru. Ráda bych vám poděkovala za konstruktivní přístup. Dovolte dvě základní věci. Veřejné finance. Myslím si, že bychom měli zaměřit naše finanční prostředky na získání lepších výsledků, na snahu dosáhnout cílů naší politiky. To znamená, že nebudeme tvořit, nebudeme podporovat nová loďstva a jejich tvorbu, ale spíše inovace, nebo to, aby se toto odvětví stalo zelenějším a aby jeho účastníci mohli reagovat na svět budoucnosti. Pokud je o sociální dimenzi, souhlasím s vámi. Chceme mít sektor, který vytvoří atraktivní, bezpečná pracovní místa. Těším se na vaše návrhy v rámci současné dnešní rozpravy a zároveň bych vás ráda informovala o našich dalších aktivitách, které připravujeme, připravíme zprávu, která pokryje konzultační proces loňského roku a pomůže nám připravit návrhy nové politiky. Zároveň organizujeme různé workshopy, na kterých diskutujeme konkrétní záležitosti, které zajímají zúčastněné strany, instituce, členské státy. Společně se španělským předsednictvím budeme v květnu organizovat eh, velikou konferenci na toto téma. Vím, a už jsme o tom hovořili, hovořili jsme i o technickém workshopu, který teď probíhá na půdě komise a kterého se zúčastňují lidé z celé mm, Evropy. Je mi líto, že se nemůžete zúčastnit tohoto workshopu, který byl organizován už dlouhou dobu a já se pokusím o to, aby do budoucna nedošlo k překrývání těchto různých schůzí, které se dotýkají tohoto tématu. Čili na základě všech těchto vstupů se, sna- se budeme snažit už v letošním roce připravit návrh tak, aby jsme eh, v komisi přijali tento návrh na jaře roku 2011. Tento konzultační proces vyústí samozřejmě i do velice kvalitní diskuse s vámi, protože vy jakožto mm, spolutvůrce legislativy v této oblasti budete spolupracovat společně s radou tvořit politiku v této oblasti. Já se těším na naši společnou práci. Děkuji vám. Děkujeme, vážená paní komisařko. A nyní začínáme s řečníky, kteří zastupují parlamentní skupiny. Rád bych rovněž podotkl to, že zde máme více než 30 přihlášených na seznamu řečníků. To znamená, že skutečně jde o nesmírně důležité téma. Ovšem čas máme omezený a proto bych rád apeloval na vás na všechny, abyste dodržovali čas, který máte k dispozici. jinak samozřejmě bohužel budu muset přerušit vaše vystoupení. Jak víte, máme opravdu mnoho přihlášených do diskuse a velice málo času. Poprosíme za EPP na dvě minuty pan Antinora. Děkuji, pane předsedo. Děkuji radě. A přeji všechno nejlepší nové komisařce, která zde poprvé dnes promluvila a přeji všechno nejlepší v její budoucí práci. Myslím si, že to, o čem dnes hovoříme, je nesmírně důležité. Doufám, že Zelená kniha se k nám eh, nevrátí, tak jak tomu bylo v roce 2002. Nyní máme jinou situaci. Máme Lisabonskou smlouvu a Evropský parlament má spolu rozhodování. Eh, takže bychom toho měli využít, abychom dosáhli základních cílů. Eh, základní body, které vyjádřila zpravodajka paní Patrao Neves, jsou jasné. Chceme jí poděkovat za všechno, co doposud udělala a za práci, kterou odvedla na této zprávě. Já chci hovořit o rybolovi, a, ale chci, aby to přesahovalo zelenou knihu, stejně tak jako bílou knihu, která by měla být vydána v červnu musíme mít základní pravidla pro naše rybáře. Velice často dochází k tomu, že naši rybáři a země, a které jsou u středomoří, u středozemního moře, a nejsou schopni dodržovat pravidla. Naši rybáři musí dodržovat pravidla, ale rybáři na jihu středozemního moře tato pravidla nedodržují. Máme nyní eh, ministra zahraničí v Evropě, která, ministrině, která má silnější pravomoci. Je třeba, aby jsme spolupracovali se třetími zeměmi, které nejsou členy Evropské unie, tak abychom stanovili společná pravidla a společná ustanovení a aby tyto země, tyto třetí země dodržovaly stejné podmínky, jako musí dodržovat naši rybáři. Děkuji, nyní tři minuty. Pan paní Andrés za socialisty a demokraty. Děkuji, vážený pane předsedo. A ráda bych rovněž poděkovala i úřadujícímu předsedovi Rady a komisi. V oblasti politiky rybolovu musíme definovat i hlavní směry, které by umožnily udržitelnost tohoto odvětví a samozřejmě udržitelnost životního prostředí, to je veliká výzva, které čelíme my všichni, které čelí naše ekonomika a samozřejmě i pobřežní oblasti. A jak už se o tom zmínila i paní, paní komisařka, v roce 2002 došlo k reformě tohoto odvětví, ovšem musíme zajistit, aby to bylo flexibilnější, adaptabilnější odvětví, protože, jak víme, měli jsme zde problémy s kvótami, měli jsme zde problémy s výměty a tak dále. Toto je oblast, kterou si nemůžeme dovolit, dokonce je to záležitost, která má dopady na životní prostředí, jak víme. Reforma společné politiky rybolovu musí zajistit, aby to byl nový systém, udržitelný systém, který přizpůsobí veškeré úsilí v tomto odvětví. Musí to být flexibilní systém, který bude spojený s naším systémem řízení této oblasti. Musíme vzít v potaz environmentální záležitosti, mm, dělat rozdíl mezi různými typy pobřežního, pobřežních oblastí, různých typů rybolovu. To znamená, že bude muset přizpůsobit i kapacity jednotlivých lodstev. A zároveň se bude muset snažit o stabilitu jednotlivých trhů, dále reagovat na problematiku dovozu z třetích zemí, reagovat na nelegální rybolov, bojovat proti nelegálnímu rybolovu. Tato kampaň byla zahájena, ovšem sankce by měly být jednotné, unifikované, mělo by jít o mezinárodní úsilí, to znamená bojovat proti nelegálnímu nezákonnému rybolovu a zároveň musíme plnit mezinárodní dohody a všechna práva v této oblasti. Společná politika rybolovu musí tudíž eh, dosáhnout lepších výsledků, že zde hovoříme o konkrétních lidech, musíme, nesmíme zapomínat na důstojnost eh, profese, profesí, která je zapojena do této oblasti, tak aby žili důstojný život. Nesmíme zapomínat na roli žen v tomto odvětví, které hrají zásadní roli a rovněž těm bychom měli pomáhat. Reforma společné politiky rybolovu nepředstavuje pouze nové zákony či novou legislativu je to součást celkové reformy Evropské unie. Snažíme se o dosažení udržitelnosti, udržitelného prostředí, mořského prostředí. Musíme být odvážní v rámci této reformy, musíme postupovat skutečně odvážně, musíme být ochotní i obětovat a reagovat na problémy otevřeně. Toto vše je důležité, tak aby v našem světě, abychom dosáhli stabilitu v Evropské unii i v rámci celého světa. Děkujeme a nyní za liberály pan Hartmund. Pane předsedo, Pro ty z nás, kteří investovali hodně energie do této zprávy, je velice příjemné, že jsme se nyní dostali do pléna. Mnohokrát děkuji zpravodajce za výbornou práci, kterou odvedla. Vážení kolegové, společná rybářská politika musí být reformována. Pokud jde o skupinu liberálů, je pro nás velice důležité, abychom k reformě přistupovali s ohledem na ekosystémy. Já si myslím, že to zpráva dělá. Zároveň si uvědomujeme, že musíme řešit problémy, jako je vyhazování ryb a nadměrné kapacity. Jsem velice rád, že jsme dosáhli schody, pokud jde o opatření řešící tyto otázky. A je jasné, že je třeba řešit otázku vyhazování ryb. Další věc je regionální rozměr rybářské politiky. Je důležité, abychom implementovali rozhodování na regionální úrovni, protože eh, samozřejmě situace v jednotlivých regionech se velice liší. Další eh, reformou eh, je mít specifický přístup pro malé rybářské skupiny pracující při pobřeží. Já jsem z Finska, e, žiju e, v blízkosti Baltského moře. E, Zde je obrovské množství kormoránů a tuleňů. Ty jsou největším nebezpečím pro stav ryb v Pobaltském moři. To je třeba brát také v ohled. A rybářská politika jde také ruku v ruce s politikou lidských práv. Gina je dobrým příkladem. Zde je třeba situaci řešit s ohledem na budoucí vývoj. Já si myslím, že před sebou máme velice dobrý dokument, je to dobrý začátek a myslím, že se můžeme těšit na lepší rybářskou politiku v budoucnosti. Děkuji. Nyní jménem Zelených dvě minuty a půl paní Levin. Děkuji za slovo, vážený pane předsedo, vážení kolegové, kolegyně, paní komisařko. Když jsem se poprvé začala zabývat společnou politikou rybolovu a negativními dopady této politiky v roce 2002, tak ve Švédsku, v tom období ve švédském parlamentu, politická menšina chtěla bojovat eh, proti eh, nadměrnému výlobu tresky i když naše rybáři byli kompenzováni za tuto oblast, pokud budeme hovořit o kompletním, komplexním zákazu výlovu tohoto druhu ryb, tak bychom se měli podívat i na dopad. I na dopad, který to bude mít poté na naše populace, populace těchto ryb ve švédských vodách. Samozřejmě, že je zde i otázka nadměrného výlovu a v my jsme byli obvinováni, že se podílíme na této negativní aktivitě. V roce 2002 došlo k poslední reformě společné politiky rybolovu a měli bychom si uvědomit to, že je zde příliš mnoho efektivních, že jsme zde měli přílišnou kapacitu, příliš rozsáhlé flotily Dále je to problematika tuňákových ryb, nadměrný výlov těchto ryb a zároveň problematika nadměrného výlovu v, ve Středomoří od roku 2005. Jsou zde miliony eur, které se snažíme investovat do zlepšení lodstev, jejich efektivity, účinnosti. Ovšem na druhé straně hovoříme o nadměrném rybolovu. Jsou to skutečně miliony eur, které eh, utrácíme na likvidaci lodí. To znamená, že finanční prostředky Evropské unie jdou i na tyto oblasti. Proto si myslím, že potřebujeme potřebujeme reformovat tuto politiku, dále potřebujeme reagovat na problematiku eh, pohodných hmot pro lodstva, dále nesmíme zapomínat na drobné rybáře, drobný rybolov, který je důležitý pro mnohé regiony, například pro Afriku. Zelená kniha. V celé této zprávě vidíme jeden, jeden odstavec, se kterým nesouhlasíme, se zbytkem můžeme souhlasit. Myslím si, že odstavec, který se dotýká ochrany našeho, našeho rybolovu proti ostatním zemím, to bychom skutečně neměli podporovat. Děkuji. Děkuji. A nyní dvě minuty pan Krobáček. Na vstępie mojego wystąpienia chciałbym bardzo serdecznie... Pane předsedo, já bych nejdříve chtěl velice srdečně poděkovat a paní zpravodajce při, za, za její práci při přípravě této zprávy. Je potřeba skutečně hodně odhodlání a hodně citu, aby člověk vypracoval tak dobrý dokument. Tato zpráva je ale jenom základem pro vytvoření budoucí rybářské politiky která skutečně potřebuje naprostou restrukturalizaci. Je třeba zohlednit ekologické obavy a také obavy o zachodování kulturního dědictví. Je nutné v současné době rybářskou politiku liberalizovat a brát ohledy na vývoj v jednotlivých regionech a na rozdílnosti. Pokud se podíváme na názory vědů, vědců, je vidět, že eh, kompromis, který před sebou máme, je dobrým základem pro novou libářskou politiku. Je třeba, aby reforma byla určitou pobídkou pro rozvoj tohoto odvětví v Evropě, která je postižena krizí. Musíme se soustředit především na eh, využívání rybí moučky a na další záležitosti, které jsou velmi problematické pro současnou společnou rybářskou politiku. Potřebujeme také spravedlivý systém rybářské politiky, který nahradí manipulovatelný systém, který v současné době existuje. Potřebujeme podpořit rybáře ve všech zemích Evropy. ECR podporuje tuto zprávu a doufáme, že dojde ke změně současného systému. Děkujeme. Děkuji. A nyní pan Ferrera. Dvě minuty. Pane komisaři, eh, Pardon, paní komisařko, pane předsedo. V této zelené knize se komise snaží být velice kreativní Snaží se navrhnout eh, zvláštní systém s převoditelnými prvky, s, s prvky převoditelných práv pro rybáře. Tento návrh byl minule, při minulé reformě zamítnut, ale nyní ho komise opět přináší, tedy možnost, jak si přeprodávat rybolovná práva. Jedná se však o dopad na rybolovné zdroje. Znamená to, že bohaté vlivné společnosti si budou moci kupovat rybolovná práva do oblastí, kde se daří spíše místním drobným rybářům a může to mít velice záporné dopady na celou pobřežní část Evropské unie. Bude to mít velký dopad na místní rybolovné komunity. My jsme proti tomuto názoru. Tento název, návrh nezaručí ani, trva, ani udržitelnost rybích populací, protože pokud budeme prodávat rybolovná práva omezenému počtu společností, Neznamená to, že dojde ke snížení odlovu. Naopak, ten, to úsilí bude koncentrováno, ten odlov se bude koncentrovat pouze na některých oblastí. Myslíme si, že to se musí změnit. Znamená to tedy Eh, větší eh, ovlivňování trhu. Musí to také znamenat eh, lepší ceny pro rybáře, lepší ty jejich prodejní ceny pro rybáře. Měli bychom se zaručit korektní distribuční systém v rámci celého řetězce od rybáře přes různé dodavatele až po spotřebitele. Je také důležité, aby řízení rybolovu bylo řízeno místně a tento systém nebo Lisabonská smlouva eh, spíše stanoví eh, centralizovaný systém a mnoho těch eh, toho rozhodování by mělo být na úrovni EU, ale je důležité, aby každá země, každý, každé, každá lokalita brala v úvahu všechna rozhodnutí, jaký to bude mít dopad na rybolovný průmysl. A je, je zde tedy nutné nemít ten centralizovaný přístup. Děkuji nyní pan Bafton, dvě minuty za skupinu EFD. Thank you, president. Dobré ráno, děkuji pane předsedo. Pa... Chtěla bych na paní komisařku apelovat, aby e, vyslala e, zvláštní delegace, co se týče článku 47 do Británie, která se týká rybolovu e, na moři nebo drobných rybářů na moři. Myslím, že je nutné, aby se omezoval odlov. Evropská unie se nedaří v tom, aby snižovala odlovy a 91 eh, procent eh, moří bude do roku 2015 klasifikováno jako vyloveno. A jsou zde různé eh, různé techniky rybolovu, které jsou velice škodlivé. Další velice negativním jevem je to odhazování rybích výmětů do moře. To určitě není v souladu s udržitelností. Ale rybáři, kteří loví na udici, rekreační rybáři, to je něco úplně jiného. Jsou to rybáři eh, ve Spojeném království, je jich velice mnoho. Eh, dále je zde asi 90 tisíc obyvatel, kteří jsou v Anglii a ve Walesu zaměstnáni v rybolovném odvětví. Co se týče tedy těch rekreačních rybářů, tam se jedná o to, že se loví ryby pouze pro vlastní potřebu. A v některých případech Eh, se také tento eh, rekreační rybolov podílí na zachování, protože eh, to tedy pomáhá k udržitelnosti mm, ochrany životního prostředí. Rekreační rybolov podporuje udržitelnost a také podporuje environmentální aspekty. Takže je důležité, aby nebylo diskriminováno, v, aby se oddělovalo od průmyslového rybolovu. Mám pocit, že britské loďstvo je částečně diskriminováno Například celkově má k dispozici pouze jednu pětinu kvót ve svých vlastních teritoriálních vodách. A e, ve Spojeném království je nutné, aby komise podporovala, aby postupovala jinak než v minulosti a také, aby se řešil zákaz e, tu nějaká obecného. Zákaz slovu tu nějaká obecného. Mm, bohužel se stále Eh, hovoří o tom, že je důležité chránit eh, ryby, ale rekreační rybáři tvoří pouze 1% všech eh, všech celého rybolovu. Mělo by se ukázat, že tedy rybolovný, ten rybolov drobný je pouze spíše hobby, že to není průmyslový rybolov. Děkuji. Nyní paní Doc za nezařazené 1,5 minuty. Pane předsedo, pro mě a můj volební okrsek ve severním Irsku je rybolov důležitý. 27 let funguje SRP. Eh, v článku 138 této zprávy se hovoří o historii. Poukazuje se na to, ve kterých oblastech byla SRP úspěšná. A hovoří se o tom, kde měly členské státy úspěch. To byly ty úspěšné oblasti. Eh, Velká Británie eh, se stáhla ze společné rybářské politiky, aby mohla mít dohled nad svými vodami. A my chceme, aby podmínky pro severoirské rybáře byly nejlepší. Poslední desítky let došlo k poklesu v tomto odvětví a objevily se některé otázky týkající se množství ryb to se ukázalo také při debek, debaklu eh, při prosincové radě pro rybolov, eh, kdy se jednalo o kvótách. Já podporuji regionalizaci SRP, tak jak o tom hovoří zpravodajka. Podporuje názor, že SRP by měla být založena na třech základních principech. Principu životního prostředí, sociálním principu a hospodářském principu. Já si myslím, že musíme mít politiku, která napraví strašné dopady SRP. Já se domnívám, že radikální změny, které někteří slibují, povedou jenom k tomu, že opět eh, tyto sliby nenaplníme a že to bude špatný dopad na, nás, na náš Liborov. Děkujeme, paní Roc. A nyní to budou samostatní řečníci. Rád bych vás všechny poprosila, abyste dodržovali čas, protože jinak opravdu nedodržíme limit, který máme k dispozici. Paní Frága, máte dvě minuty. Děkuji za slovo, pane předsedo. V rámci této reformy se nám nepovede dosáhnout všeho, nebudeme mít žádné další možnosti, abychom zde měli skutečnou společnou politiku. Pokud nebudeme jednat, budeme částečně odpovědní za selhání. Tato politika byla kritizována mnoho let a hodně této kritiky je odůvodněné když máme před sebou další možnost něco udělat. Byla by škoda, kdyby Evropský parlament eh, nesmínil to, co jsme kritizovali například eh, selhání systému ochrany v této oblasti ochrany životního prostředí. Vidíme to na populaci, vidíme to na selhávání celého sektoru. Musíme se podívat na jednotlivé možnosti do budoucna, jednotlivé možnosti, které už jsme diskutovali zde od roku 1996, to znamená systém přenosných kvót nebo další úsilí, které vedlo k, dobrém, k dobrým výsledkům a které nám umožnilo, umožnilo mít kvalitní lodstvo. Ovšem nemůžeme mít řešení, které by reagovalo na všechny problematiky. Musíme se podívat na různé možnosti a různá řešení této oblasti nechápu, proč te je tolik eh, protichůdných názorů. Pokud někdo nevyužívá přece tento nástroj, to neznamená, že by to mělo být zakázáno pro všechny. To přece nejde o ochranu celého sektoru, jde o ochranu určitý části tohoto odvětví. Společná politika v tomto ohledu by měla zajistit konkurenceschopnost v tomto globalizovaném světě v oblasti rybolovu. Trh eh, bude neustále růst, této oblasti, v tomto sektoru a naše politika musí být konsistentní. Nesmíme umožnit eh, obchodní eh, politiky nebo eh, pravidla, která se dotýkají původu, mm, aby ničela konkurenceschopnost rybolovného odvětví Evropské unie na úkor našich lodstev. Konsensus je dobrou záležitostí, to ano. Ovšem, pokud to bude znamenat pokrok pro nás, pro všechny, a neopak. Děkuji. Děkuji paní Fraga. Dvě minuty paní Rodost. Pane předsedo, kolegové, kolegyně, vážená paní komisařko Dabanaki. vítáme vás a vítám také všechny rybáře, které zde máme. A tato zpráva je milníkem pro Evropský parlament. Poprvé od ratifikaci ratifikaci Lisabonské smlouvy hovoříme o společné rybářské politice. V následujících letech dostaneme větší moc, ale také budeme mít větší odpovědnost. Zpráva je přijatelná a děkuji Andreje Bereras a paní Patrao Neves za velice dobrou práci. A sociální demokraté eh, chtějí, aby sociální aspekty byly zohledněny v této zprávě. A to zahrnuje především podporu a rybářů. Malé rodinné podniky musí být podporovány. Jejich přítomnost v pobřežních oblastech zaručuje pracovní místa a přispívá také k turistické atraktivitě těchto regionů. Některé části zprávy musí být ještě zlepšeny. A předložili jsme odpovídající pozměňovací návrhy. Sociální demokraté chtějí jasně říci, že jeden ze základních problémů je nadměrná kapacita. Samozřejmě také ekologická udržitelnost je základním předpokladem pro přežití rybářů. Ekologie musí být proto prioritou. Třetím důležitým bodem je vnější dimenze SRP a partnerské smlouvy se třetími zeměmi. My poukazujeme na článek 121, ten by měl být odstraněn. A chceme, se, chceme, aby se jiné země chovaly tak jako evropští rybáři. Je třeba, aby zde existovaly stejné podmínky i pro třetí země a aby nedocházelo ke zneužívání. Ještě jedna zásadní věc. Evropská rybářská politika je skutečně problematická. Jsou zde různé státní zájmy. A to vedlo v posledních eh, dnech eh, k, k velkým diskuzím a eh, v různých politických skupinách. Je nyní dobré, že máme konsenzus. Je ale třeba soustředit se na výsledky a snažit se nalézt společná evropská řešení. Je třeba, abychom přenechali národní zájmy radě. Nyní dvě minuty, pan Gallagher. Uh... Pane předsedo, paní komisařko, pane předsedo španělského předsednictví, chtěl bych vás tedy nejprve vyvít, přivítat. Také velice vítám a děkuji paní Nevis za přípravu této zprávy. Potřebujeme lepší cíle v této nové společné rybářské politice které tyto cíle musí brát v úvahu také environmentální a sociální aspekty. Potřebujeme zcela radikální přeskum, který zahrne a zapojí všechny zúčastněné strany. Rovněž potřebujeme udržitelné řízení, udržitelnou zprávu rybích populací. A je naprosto zásadní, aby pro rybáře bylo zaručeno to, že eh, budou se moci živit tímto odvětvím. Také je důležité eh, vlastně mm, odlišovat rybáře, kteří eh, se živí drobným rybolovem, při, příbřežním rybolovem, anebo, v různých, eh, nebo jsou v různých nejvzdálenějších regionech, protože tam často nemají žádné jiné podmínky pro obživu. Ráno jsem si vyslechl také právě odkazy komise na tyto, tento druh rybářů. Jedná se tedy o rybáře, kteří eh, chyt, loví ryby 15 do 15 metrů od břehu a to tedy nemá žádný velký dopad na rybí populace. Mnoho z nich také chytají eh, jiné druhy ryb, než jsou tresky. Velice často by rybáři neměli žádné, jiný, žádné jiné možnosti eh, obživy. Je tedy důležité, aby komise brala v úvahu právě rybolov v těchto nejvzdálenějších regionech je důležité taky ten také regionalizovaný, regionalizovaný přístup. Je důležité, aby se zvýšila odpovědnost na straně zúčastněných stran a je také důležité, aby vznikla nová společná politika rybolovu, která bude více dbát na místní eh, podmínky. Po Lisabonské smlouvě nyní má Evropský parlament větší legislativní pravomoci a větší odpovědnost. Komise si je toho vědoma a těší se na, řekla, že se těší na spolupráci. Já tedy doufám, že příprava této, nebo že tato zpráva bude velkou součástí této přípravy. Děkuji. Děkujeme a nyní je dá půl minuty pan Háčten. Děkuji za slovo, vážený pane předsedo. Naše zpravodajka říká, že tato politika pořád představuje své základní problémy a já s tím souhlasím, protože máme 27 let zkušeností ve Skotsku s touto politikou a byly to opravdu špatné zkušenosti. Pokud chceme mít systém řízení v této oblasti, který by byl funkční, a to si myslím, že je naším cílem, musíme být připraveni na radikální, radikálně odlišný přístup, protože zde je příliš centralizovaná, neflexibilní politika, která selhala. To musíme akceptovat, ovšem musíme něco udělat, abychom to řešili. Komise uznala to, že místní řízení do 12 eh, morských mil bylo, bylo úspěšné což je dobré. Já jsem předložil pozměňovací návrhy, ve kterých prosím kolegy, aby mě podpořili, tak aby jsme delegovali skutečné pravomoce našim národům, které eh, se zabývají rybolovem, abychom, abychom umožnili spolupráci mezi jednotlivými, jednotlivými úrovněmi, abychom zajistili udržitelné řízení tohoto sektoru na všech úrovních, abychom byli schopni udržet si veškeré historické výhody z této oblasti, které vyplývají z této této oblasti. Jsem přesvědčen o tom, že ti, kteří na tom mohou získat nejlépe nebo nejvíce, pokud jde o ochranu populací, to jsou právě tyto národy, které se zabývají a komunity, které se zabývají rybolovem, ty by měly mít co říci do manažerských plánů a jejich implementace, tak aby rybolov fungoval na regionální úrovni. Nejenom, že dochází ke selhání celého odvětví, ale společná politika v této oblasti ohrozila i názor veřejnosti na EU. To je rovněž eh, v sázce. Právě proto si myslím, že bychom měli tuto politiku vylepšit. Děkujeme. Dalším řečníkem je pan Stevenson na jednu minutu. Děkuji, pane předsedo, pane úřadující předsedo, paní komisařko. Nejdříve gratuluji zpravodajce paní Patrao Neves za velice Tavedou a dobrou práci, kterou odvedla. Dnes máme příležitost skutečně něco změnit, změnit směr politiky. Všichni se shodnou, že tato politika doposud byla neúspěšná. Ale abychom provedli tuto radikální změnu, nesmíme opakovat minulé chyby. Žádné, žádný mikromanagement ze centra, žádná, žádná pravidla eh, eh, z vrchu. Jakákoliv reforma SRP musí ukončit debakl týkající se výmětů, je třeba soustředit se na management rybích populací. Je třeba dodržet úroveň těchto populací. Je třeba soustředit se na ochranu ryb a zároveň je nutné zajistit slušné životní podmínky pro provozovatele rybolovu je třeba, aby SRP se soustředila na údržbu rybích populací a také na údržbu pracovních míst. Poté dosáhneme úspěchu. Děkuji. Jeden a půl minuty, paní Rozbach. Děkuji, pane předsedo. Reformujeme SP, SRP a je skutečně na čase. Ale já si myslím, že bychom mohli být ještě ambicioznější, především pokud hovoříme o udržitelném zachovávání rybích populací. Já souhlasím se zelenými. A v této eh, věci skutečně souhlasím plně. Potřebujeme mít společnou odpovědnost, potřebujeme, muset, potřebujeme zachovat rybí populace pro budoucí generace. Myslím si, že to, o čem dnes hovoříme, je velmi významné pro budoucnost. Hovoříme o e, zavedení naprostého e, zákazu chytání některých e, ryb, a především během období množení. Hovoříme také o trestce je téměř eh, nemožné v současné době eh, dodržet současný, současné stavy tresek, pokud neučiníme odpovídající kroky. Dále se v zelené knize zmiňuje příběž, příbřežní rybolov. Je dobře, že zelená kniha zdůrazňuje trvalé udržitelný rybolov, který umožní, abychom chránili rybí populace u našich břehů. Musíme se soustředit také na otázku ohrožených druhů. Další řečník je na minuta, pan Bronz. Děkuji. Naše strana se domnívá, že ochrana rybích populací by měla být e, na každých členských státech. Takže každá členská země si má chránit své vlastní vody. Nicméně uznávám, že je zde celosvětový problém, který se týká nadměrného rybolovu a ochrany rybích populací. Eh, nyní probíhá revize společné rybářské politiky, eh, ve které rybáři vyhazují třeba podměrečné ryby nebo mrtvé ryby do moře. Nové technologie musí eh, přijít, musí se vyvíjet nové technologie. Můj kolega Stockhail například vynesl, vymyslel velice dobré rybolovné zařízení které by umožnilo to, aby menší ty podměrečné rybičky eh, propluly z tohoto rybolovného náčiní. Takže to by také třeba přispělo k tomuto problému. Chtěl bych ještě říct, aby to komise vzala v úvahu. Dvě minuty, nyní pan Kadek. Vážený pane předsedo, milí kolegové, vážená paní komisařko, já si myslím, že zpráva Evropského parlamentu v této oblasti představuje dobrý přístup um, pro hodnocení společné politiky v této oblasti. Je to komplexní zpráva, která se dotýká veškerých aspektů, především pokud jde o ochranu zdrojů. Dále je to globální přístup k dědictví této oblasti a zároveň decentralizované řízení. Já si myslím, že to je opravdu velice správné a dobré Vidíme, že Francie je opravdu velice potěšena, pokud jde o příspěvky Evropského parlamentu v tomto ohledu a já bych rád poděkoval paní zpravodajce za veškeré úsilí. Tato zpráva hovoří o potřebě posílit, posílit i um, vědomosti vědecké v této oblasti předtím, než dojde k určitým rozhodnutím. Ano, musíme chránit naše zdroje, musíme podporovat udržitelný rybolov, ovšem nesmíme stigmalizovat ani tato odvětví a toto povolání, které je nesmírně důležité, které se dotýká této oblasti tohoto sektoru. Nesmíme mm, zde samozřejmě zapomínat ani na možnost regulace v této oblasti. Rád bych rovněž eh, poděkoval za kompromis, ke kterému přistoupila Evropská komise. Nehovoříme zde eh, pouze o e, přenosných právech. Jsou zde další jiné oblasti, které někteří považují za nástroj, jako reagovat na ekologické, ekonomické, e, sociální záležitosti tohoto sektoru. Já si myslím, že tomu tak není, protože tento trh bez jakékoliv regulace by nebyl dobrým e, trhem. Znamenalo by to, že by to otevřelo dveře pro různé spekulace. Proto si myslím, že je ovšem důležité podívat se na nový způsob řízení industriálního rybolovu. Souhlasím s paní Fragou. Ovšem příliš rozsáhlá aplikace tohoto pravidla by znamenala, že bychom zautočili na drobný rybolov a ten je pro nás nesmírně důležitý. Paní komisařko, spoleháme na vaši spolupráci. Děkuji. Jedna minuta, pan Anas Arsenis. Děkuji za slovo. Vážený pane předsedo, jak vidíme, tak společná politika v této oblasti opravdu selhala. 88% veškerých zásob a populací, jak vidíme, je ohroženo. 30 veškerých populací se nachází za eh, hranici biologické udržitelnosti. Především hovoříme o trese v Severním moři, která už pravděpodobně tato populace se nebude moci obnovit. Právě proto je nesmírně důležité, abychom chránili populace a tudíž celý sektor musíme bojovat proti negativnímu dopadu na náš rybolov a právě proto bychom měli chránit i naše lodstvo, i naše rybáře. Mělo by to být součástí nové společné politiky v této oblasti. Musíme se samozřejmě snažit o začlenění všech aktérů a mít k dispozici i systém mm, nebo určitý, určité postupy včasného varování. Zároveň se musíme zapojit do všech mezinárodních dohod v této oblasti jsem nesmírně rád, že budeme hovořit o této reformě, tak abychom opravdu především eh, umožnili účast všech, účast, všech eh, úrovní eh, v oblasti rybolovu a abychom umožnili ochranu celého sektoru. Děkuji. Děkuji. Nyní jednu minutu paní Reimers. Pane předsedo, paní komisařko, vážení kolegové. Toto je Toto je jenom jeden krok na dlouhé cestě reformy společné rybářské politiky. Děkuji zpravodajce a děkuji našemu koordinátorovi koordinátorovi za efektivní práci. Já jsem pro zásadní reformu této politiky, ale pokud zde k tomu není odvaha, potom je pro mě důležité především to, aby byl zachován princip relativní stability. Dále bych chtěla poukázat na velký problém s kormonány a a také bych chtěla poukázat na problémy s managementem zdrojů. Rybolov je pro nás kulturně zcela zásadní. Já se domnívám, že potřebujeme reformu společné rybářské politiky, která e, zaručí rovnováhu mezi hospodářskými aspekty a ekologickými aspekty. Nyní jedna minuta, pan Fandálen. Mikro, mikro. Poprosíme o mikrofon. Vážený pane předsedo, hovoříme zde o udržitelnosti celého odvětví, to je zásadní bod zelené knihy. Samozřejmě, že je to důležité pro populace, ryby populace, jakož i pro životní prostředí. Cíle v této oblasti nejsou nové, ovšem zatím se nám nepovedlo v Evropské unii dosáhnout těchto cílů. Právě proto musíme celý sektor opět reformovat. Souhlasím s regionalizačním přístupem, který navrhuje komise. Myslím si, že bychom měli zajistit to, že budeme věnovat pozornost ekologickým aspektům, protože tato politika obsahuje příliš mnoho detailů a není účinná, není efektivní. Měli bychom se podívat i na to, jak jsou plněna pravidla, jak jsou dodržována pravidla, která bohužel tato není na vysoké úrovni. My, Nizozemí společně s Dánskem, jsme jedinou zemí, která, která plní veškerá pravidla, která se dotýkají uh, dotýkají maximálních kvót výlovu. Měli bychom následovat tohoto dobrého příkladu těchto dvou zemí. Já jsem pro tuto zelenou knihu, protože to je jediná možnost udržitelného rozvoje do budoucna. Děkujeme. Děkuji. Minuta a půl. Pan Belder. Děkuji, pane předsedo. Současná společná rybářská politika má nedostatky a skutečně potřebujeme provést radikální změnu této politiky potřebujeme změnu o 180 stupňů. Na to se soustředí tato zelená kniha. Já se domnívám, že je důležité, abychom si uvědomili, že eh, doposud SRP zklamala je špatným způsobem prosazována. Není chybná sama o sobě, ale je špatně prosazována. Politika musí být prosazovatelná, to znamená, že musí být jednodušší. Já jsem velice rád, že komise se vydává správným směrem, pokud se soustředí na regionalizaci a také na dodržování pravidel. A portugalská kolegyně vypracovala zprávu a v této zprávě se hovoří o velkém rozdílu mezi a, rybími eh, populacemi a také eh, o nadměrné kapacitě. Potřebujeme se soustředit na specifika této politiky. Musíme náš přístup a eh, přizpůsobit situaci v regionu, v jednotlivých regionech. Rybáři se snaží efektivně spolupracovat. A já si myslím, že to je dobrý příklad toho, jak je možné věci dělat. Musíme být schopni umožnit rybářům, aby využívali svých eh, znalostí a své expertízy. Děkuji za výbornou zprávu. Děkujeme. Nyní dvě minuty pan Cukalas. Děkuji za slovo. Rád bych poděkoval paní komisařce Zároveň bych rád poděkoval i zpravodajce za tuto úžasnou zprávu, úžasnou, velice komplexní zprávu. Všechny otázky, všechny důležité otázky již byly zodpovězeny, zmínili jsme se o nich, ovšem dovolte tři body, o kterých bych rád hovořil já. Především pokud jde o nadměrný rybolov, toto je skutečnost, kterou nemůžeme spochybnit. 80 veškerých rybích populací v současné době je ohroženo, je ohroženo tímto nadměrným rybolovem a nemá možnost té další obnovy. Nadměrný rybolov znamená i méně příjmu pro rybáře. Velice často tento nadměrný rybolov vede, jak všichni víme, k nemožnosti obnovy rybích populací. To znamená, že se loví mnohem, mnohem menší ryby. V současné době náklady na rybolov se zvyšují, ovšem eh, nemá to samozřejmě odraz eh, v dobrých životních podmínkách rybářů. Vidíme zde velice negativní dopady těchto problémů. Ano, dochází k nadměrnému rybolovu, ovšem zatím nedošlo, nedošlo k eh, zničení populaci. Naštěstí je zde několik dimenzí, které musíme respektovat. Ekologický, ekonomický, sociální rozměr. Samozřejmě, že musíme bojovat za udržitelnost tohoto sektoru, ovšem měli bychom se zaměřit nejenom na rybolov, ale zároveň na například na tuleně nebo na kormorány, na životaschopnost celého sektoru. Toto všechno představuje součást celého, celého mm, odvětví. Rád bych zdůraznil, podobně jako ostatní kolegové, že bychom měli podpořit i výzkum této oblasti. Potom volám nejenom já, ale jak víme, je to nesmírně důležitý aspekt, jak už se o tom zmínil i pan Kadek. Děkujeme, kolego. Jedna minuta pro paní Trautmann. Děkuji za slovo. Ráda bych poděkovala všem zpravodajům za skvělou práci, za obrovské úsilí a dobré výsledky. První výsledky, které se máme, jsou dobré. To znamená, že vidíme určitou orientaci pro společnou politiku do budoucna. Druhý výsledek, který vidíme, je, že naše priority které jsme zde zakotvili v tomto textu, že skutečně se nám povedlo je dosáhnout, pokud jde o kvóty, pokud jde o přenosná práva, která byla odstraněna a zároveň podpora pobřežního rybolovu a malého rybolovu. Dokument, který bude výsledným dokumentem, musí znamenat přístup z dola nahoru, to znamená zapojení a konzultace všech aktérů celého sektoru. Jsou zde mm, samozřejmě i naše um, sociálně demokratické záležitosti, které chceme zakotvit do této oblasti, protože chceme, aby celé odvětví bylo efektivní, aby to bylo udržitelné, udržitelný sektor, abychom zde měli systémový přístup k řešení celé problematiky. Pokud chceme být úspěšní v této ambiciozní reformě, musíme samozřejmě mít k dispozici i rozpočet, který bude reagovat na naše požadavky, protože naše politické závazky samozřejmě budou hodnoceni i na základě, na základě úsilí a základě finančních prostředků, které budeme ochotně obětovat pro tu oblast. Děkujeme. Paní Bilbao. A pane předsedo, a pane předsedo rady, paní komisařko, dobré ráno. Potřebujeme jasná opatření, abychom se vyhnuli dalšímu selhání. Základním bodem zde je účast. A zpracovatelský průmysl a rybářský průmysl jsou celá zásadní s ohledem na udržitelnost rybolovu. Je třeba, aby byly zahrnuti do přípravy nařízení, tak jak tomu bylo v roce 2009. Je třeba, abychom postupovali otevřeně abychom tak eh, zaručili příjem eh, lidem v tomto odvětví a abychom měli udržitelný rozvoj. Je třeba zároveň eh, se soustředit na regionalizaci, odpovědnost a spravedlnost. A pokud je o regionalizaci, je třeba zohlednit specifické charakteristiky jednotlivých regionů ať už se jedná o velké, prům, velký průmyslový rybolov nebo malé rybáře. Musíme zároveň převzít odpovědnost, která bude vycházet z výsledků vědeckých výzkumů. Musíme rovněž přehodnotit společnou organizaci trhu. A zároveň je třeba kontrolovat importy ze třetích zemí, aby se zaručilo, že produkty, které se dostávají do Evropské unie, odpovídají stejným standardům jako ryby chycené v EU. Zároveň musíme zohlednit ženy. Děkuji, jedna minuta. Pan Vlasák. Vážený pane předsedo, předložení zelené knihy o reformě společné rybářské politiky samozřejmě vítám stejně jako česká republika v radě ministrů totiž podporuji snahu o zlepšení zjednodušení a zefektivnění legislativního rámce řídícího tuto oblast. obzvláště cenná je snaha komise o přijetí víceletého přístupu ke strategii zachování rybolovných zdrojů a kladení většího důrazu na nalezení vhodného kompromisu mezi rybolovem a životním prostředím. zelenou knihu musíme vnímat jako první krok k reformě v této oblasti budoucích návrzích bych ještě rád více viděl posílení důrazu na oblast akvakultury znovuoživení oblasti nejenom mořské ale i sladkovodní akvakultury totiž pomůže podpořit rozvoj pobřežních a venkovských oblastí a přinese rovněž výhody spotřebitelům v podobě ekologicky nezávadných potravin. v tomto ohledu podporuji všechny pozměňovací návrhy. děkuji za pozornost. Pane kolego. Pan Palesa má dvě minuty na svůj projev. Sektor rybolovstva má podstavu... Děkuji, pane předsedo. A rybolov je zcela zásadní a především pro popřežní oblasti Evropy. Je to také zdroj obživy pro občany Evropy. A bohužel rybářská politika EU není schopná reagovat na výzvy a kterým čelíme. Jedná se o nadměrný rybolov nebo nadměrné kapacity. Je zcela zásadní, abychom reformovali rybářskou politiku. Jsme na začátku tohoto procesu a je nutné, aby evropská politika v oblasti rybolovu byla zcela změněna. Děkuji především za obsáhlou zprávu paní Patrao Neves. Já v každém případě tuto reformu podporuji. je třeba eh, zredukovat nadměrné kapacity. To je první problém, který musíme řešit. Musíme zavést eh, mechanismy kontroly trhu. Já si myslím, že je zde problém se současným mechanismem. Ale na druhou stranu jsou zde mechanismy, které mohou zajistit rentabilitu tohoto sektoru. Je nutné také zajistit účast eh, rybářů na eh, rozhodovacím procesu a na řízení. Je třeba, aby rybáři se mohli zapojit do celého procesu. Zelená kniha se soustředí na eh, nedostatky i klady rybářské politiky paní Patrou Neves eh, dobře stanovila ve svých návrzích možnosti řešení. Já se ale myslím, že o této, tomto tématu je třeba nadále diskutovat. Jinak budeme riskovat, že dojde k problémům v této oblasti. Děkuji. Nyní jednu minutu, paní Jotová. Vážený pane komisaři, vážená paní komisařko, vážené kolegyně, vážení kolegové, Eh, poprvé zde byla reformována tato nová rybářská politika poté, co vstoupila Lisabonská smlouva v platnost. Já si nejsem jistá, jak to bude s odpovědností. Eh, ta zpráva o zelené knize je velice dobrá. Chci pogratulovat zpravodajce a chci také poukázat na nutnost eh, zachovat udržitelnost celého sektoru. Poté, co se Evropská unie rozšířila v roce 2004 a 2007, tak je nutné, aby tato politika se rozšířila i na tyto nové členské země. Je důležité, aby nové rozhodování také bralo v úvahu nová vodstva a jejich specifika. Chci zdůraznit, že musíme také klást důraz na Černé moře a na orgán, který má být zřízen pro zprávu Černého moře. Musíme brát v úvahu potřeby lidí, kteří žijí na pobřeží hovořím také o důležitosti eh, kontextu budoucího finančního rámce, který to musí brát v úvahu. A myslím, že nemáme podpořit návrh, který má snižovat nadměrnou kapacitu loďstev, protože to může mít negativní dopad a to právě během této krize. Děkuji. Chris Davis. Děkujeme, pan Chris Davis, na jednu minutu. Prosím, abyste začali ještě jednou, říká pan předseda. Děkuji. Já Doufám, že komise pochopí i to na základě diskuze, když jsme hovořili o, o tuňákových rybách, o tom, jak skutečně voláme po radikální reformě v této oblasti. Včera jsme měli seminář, který se zabýval touto oblastí, který jsem organizoval. Je to organizace, mladá organizace, která byla založena asi před deseti lety a která se snaží o propojení environmentalistů a i účastníků celého tohoto sektoru. V současné době představují nebo doufají, že asi 10% výlov bude certifikováno touto organizací v letošním roce. Já si myslím, že to je velice dobré pro malé účastníky této oblasti, kteří podporují, podporují politiku a zároveň je to dobré pro spotřebitele. Neznamená to více finančních prostředků pro rybáře, kteří jsou certifikováni, ale rovněž určitou píchu, píchu, protože v podstatě mohou demonstrovat na základě těchto certifikátů ve své komunitě to, že jejich těžká práce v současné době neničí prospekty pro eh, populace ryb do budoucna. Toto si myslím, že je velice dobrým doplňkem všeho, co dělá Evropská komise. Já skutečně doufám, že Evropská komise nás bude podporovat, protože tohle jsou základní standardní cíle, které bychom měli plnit. Děkuji, děkujeme. Paní McGuinnessová, jedna minuta. Děkuji, pane předsedo, děkuji také zpravodajce za velice uh, dobrou práci na tomto tématu. Od schválení Lisabonské smlouvy a dojde v parlamentu k hlasování o dvou hlavních reformách, o reformě politiky pro zemědělství a pro rybolov. Snažíme se tyto, refor- tyto sektory reformovat a dosáhnout co nejlepších výsledků. A spravodajka poukazuje a ve vysvětlení na jednu věc. V roce 2002 jsme měli také mnohá očekávání, ale tato reforma neuspěla a nedosáhla kritérií udržitelnosti. Já jsem velice ráda, že eh, zpravodajka přistupuje prakticky k problémům, identifikuje tři základní principy. Eh, ekologický, sociální a ekonomický a, a soustředí se na to, jak implementovat eh, tyto principy. Zároveň se zpráva zabývá ohledem na lidi. Já souhlasím s tím, že bychom měli vydělávat více a lovit méně. Možná bychom mohli udělat to samé pro zemědělství. Mnohokrát děkuji kolegyně. Jedna minuta Luis Capulas. Děkuji, pane předsedo. Jak právě řekla má předřečnice, udržitelnost rybolovou, a to ve všech těch třech kritériích, environmentální, sociální i ekonomická udržitelnost, musí být cílem této eh, společné rybolovné politiky. Eh, vypadá to, že komise ví o situaci v tomto odvětví a také přináší mnoho různých návrhů na řešení. Tato zpráva se také snaží nastínit různé principy a oblasti, na, které, na kterých je nutné se dohodnout. A také musíme všechno, všechno toto, všechny tyto principy zařídit, zavést do praxe, pokud chceme, aby rybolov v Evropské unii byl udržitelný a to co nejdříve. Je zde řada problémů, které se musí řešit. Za prvé nadměrná kapacita, také potřebujeme zavést nový systém řízení v rámci SRP. V tomto návrhu se eh, navrhuje mnoho zvláštních opatření, a já jsem si jist, že tato zpráva bude přijata velkou většinou. Děkujeme na jednu minutu. Nyní pan Presedo. Děkuji za slovo, vážený pane předsedo. Reforma společné politiky rybolovu znamená to, že v sázce je část budoucnosti Evropské unie. Samozřejmě, že je to oblast, která se zabývá nejenom živobytím našich rybářů, ale která představuje i důležitý prvek potravinového řetězce, bezpečnost potravin, je to spojeno s výzkumem, vývojem a tak dále. Samozřejmě, že tento vývoj by měl být udržitelný, měli bychom se zaměřit na sociální aspekty, které bychom měli začlenit do námořní nebo politiky, která se dotýká rybolovné politiky. Měli bychom se zaměřit na ochranu zdrojů, dále je to systém řízení, který je založený na kvótách. Prozatím ovšem měli bychom tento systém trochu zvolnit, otevřít pro mm, konkurenceschopnost drobný rybolov v oblasti, které jsou závislé na drobném rybolovu, potřebují jiný přístup, jinou socioekonomickou podporu. Dále bychom zde měli hovořit o všech typech ryb a um, rád bych poděkoval komisi i radě za jejich spolupráci a doufám, že vezme v potaz všechny naše připomínky do budoucna. Děkujeme. A nyní posledním řečníkem pan Kristensen, jedna minuta. Děkuji, pane předsedo. Já se domnívám, že společná rybářská politika je nesmírně důležitá, ale je také důležité, aby tato politika byla podporována občany v Evropě, stejně tak jako všemi zainteresovanými stranami v tomto odvětví. Z tohoto důvodu vítám, že se zde klade větší důraz na regionalizaci. Tak by mohlo dojít k decentralizaci eh, našich cílů. Než toho dosáhneme, musíme přijmout politiku, která bude lidi motivovat. Musíme zastavit eh, nelegální rybolov, protože eh, to znevýhodňuje rybáře, kteří dodržují pravidla. Je třeba podporovat a příbřežní rybolov aby eh, malé lodi měly specifické postavení. Zároveň musíme zaručit dostupnost ryb za eh, rozumnou cenu a musíme eh, kontrolovat, na, kontrolovat zachování rybích populací. To je tedy to, co potřebujeme. A tímto jsme se dostali na konec jednotlivých řečníků. A máme zde sedm řečníků, kteří se přihlásili do Catch the Eye. Podle pravidel by, mělo, měli, by jich mělo být jenom pět, ale snad to nebude velký problém. Ale radikálně zastavím čas ve chvíli, kdy uplyne jedna minuta. Jako první paní Sanchez Smith. Monsieur le Président, Madame le Commissaire, chers collègues, je tiens... Vážený pane předsedo, milí kolegové, já vítám návrhy, se kterými přišla komisař, se kterými přišla um, zpravodajka. Samozřejmě, že bychom měli zúraznit i záležitosti akvakultury, to je nesmírně důležitá záležitost, která se dotýká rovněž nejenom zdrojů, ale i pracovních míst. Potřebujeme silnou, udržitelnou, kvalitní akvakulturu. Ráda bych obrátila vaši pozornost eh, i oblasti, která se, která se dotýká například Mm, mušlí a jiných, jiných záležitostí, eh, které představují důležitou životaschopnost pro drobné komunity. Samozřejmě, že zároveň je důlež, jsou zde důležité oblasti, které se dotýkají životního prostředí, ale zároveň i pomoci pro živobytí našich drobných rybářů, které by jim umožnili žít eh, se své profese Samozřejmě, že je důležité ale umožnit i obnovu populací ryb. Řečnice byla přerušena. Pan Alves má slovo. E Pane předsedo, já bych chtěl pogratulovat zpravodajce a také vítám rybáře, které zde dnes máme. Jedná se o zprávu, která stanovuje některá velice důležitá opatření, která budou podstatná především pro malé rybáře a pro jednotlivé regiony. A bylo předloženo mnoho pozměňovacích návrhů ze strany socialistů, a které se snaží zprávu vylepšit. Soustředí se na jednotlivá přenositelná práva. Socialisté považují za velmi důležité, aby byla zaručena udržitelnost a stabilita tohoto odvětví. Zároveň je podstatné eh, uchovat eh, současné rybí populace. Musíme respektovat eh, princip prevence. A je třeba zajistit, aby jednotliví rybáři mohli odpovídajícím způsobem se živit. Dále paní Alves, dále pan Els. Děkuji, já také nejprve chci poděkovat a pogratulovat zpravodajce. Společná politika rybolovu je politikou zdiskreditovanou. A nyní máme možnost touto reformou ji e, znovu nastartovat. Pokud chceme získat opět důvěryhodnost, musíme eh, se snažit, eh, musíme usilovat o udržitelnost. Pokud nebudou ryby, tak celé odvětví zanikne. Za druhé, musíme také zajistit to, aby rybáři dokázali předvídat, jak to bude v budoucnu. Musíme také vyřešit problém nadměrné kapacity lodí. Co se týče úsilí, tak musíme naše úsilí ještě zvýšit a musíme přinést skutečná řešení také problému, které se týká výmětů. A naprosto zásadně se musí reforma SRP věnovat tomu, aby se zaměřovala na rybolovné komunity, což nejsou pouze rybáři. Děkuji, řečník byl přerušen. Nyní pan Romeva. Děkuji za slovo. Vážený pane předsedo, rovněž bych rád využil této příležitosti a zdůraznil několik základních bodů této zprávy. Dovolte, abych vám připomněl princip prevence, který je zásadní a zároveň zredukování kapacit, nadměrné kapacity, dále je to omezení politiky veřejných dotací, zlepšení, kontrola, zlepšení kontroly a um, postihy porušování pravidel v této oblasti. Zároveň bychom měli podporovat eh, udržitelné populace a udržitelný rybolov což znamená, že bychom měli definovat a zlepšit definici drobného rybolovu. Zároveň bych rád zdůraznil roli, kterou hrají v tomto sektoru ženy. My jsme to rovně zahrnuli do našeho pozměňovacího návrhu a nesmíme zapomínat ani na konzistentnost, zodpovědnost, která vyplývá z různých mezinárodních závazků, například dohoda s Gvineou a Marokem. Děkujeme, pan Kun. Pane předsedo, dámy a pánové, nejdříve všechno nejlepší paní komisařce Damanaky. Děkuji taky, také paní Patrao Neves, odvedla velice dobrou práci při vyjednávání. Je důležité, aby i malí rybáři nebyli zapomínáni. A je jasné, jak už zde bylo řešeno, že stabilita hraje zcela zásadní úlohu. Domníváme se, že je třeba trvalé udržovat rybí populace a chránit je, aby náš rybolov měl budoucnost. Nemůžeme říkat, že hovoříme o ekologických nebo ekonomických aspektech. Musíme se bavit také o ochraně jednotlivých druhů. Už zde zazněl problém kormoránu. Evropa má tisíce kilometrů pobřeží a my zde máme tradiční malé rybářské podniky, rodiny, které žijí z rybolovu. Turismus zde hraje také nesmírně důležitou roli. Já se domnívám, že zelená kniha je velice dobrým řešením. Řečník byl přerušen. A slovo má pan Dámy a pánové, společná rybářská politika musí brát v potaz ekonomické a ekologické otázky a musí je spojit s otázkami životní úrovně rybářských rodin. Je třeba, aby jsme zohledňovali rybí populace a chrány, chránili je, a to podle výsledků eh, současné vědy. Potřebujeme se soustředit na investice, na, moderni, na, na modernizaci a také na další aspekty. Společná rybářská politika musí zohlednit specifické podmínky jednotlivých regionů. K tomu potřebujeme regionální poradní rady a které budou spolupracovat s Evropskou komisí a s organizacemi členských států. Musíme posílit také organizace rybářů a musíme rovněž podporovat ten řetězec mezi rybářem a odběratelem. Dále pan Kelly. Děkuji. Už jsem poslanec sedm měsíců a Ehm, myslím, že nikdy jsem nepotkal tak rozhněvané lidi, jako jsou rybáři v mém volebním obvodu. Myslím, že mají důvod být rozhněváni, protože ta minulá společná politika byla neúspěšná. Musíme pomoci rybám, ale musíme také pomoci příbřežním komunikám, protože oni jsou na sobě navzájem závislí. Také musíme dbát o to, aby drobní rybáři a také rybářky v tomto odvětví eh, dostali pomoc. Musíme brát úvahu také nové myšlenky. Když eh, slyšíme o tom, že musíme brát v úvahu eh, nové vědecké poznatky, tak je pravda, ale musí to být objektivní a musí se také musí být předmětem debaty. Děkuji. A nyní ještě chci říci, že seznam řečníků už byl vyčerpán a nyní má slovo pan Martin Fragero za radu, který bude reagovat na jednotlivé příspěvky. Máte slovo, pane Martine Fragero. Děkuji za slovo, vážený pane předsedo. Rád bych poděkoval paní zpravodajce za její práci. Rozpráva, která probíhala na toto téma v Radě, poukázala na jednoznačnou podporu reformy. Chceme, aby to byla konsistentní reforma, abychom zjednodušili pravidla, abychom začlenili regionální přístup k řešení této problematiky. Chceme podporovat strategické aspekty, principy této politiky. Chceme zredukovat výměty, zredukovat nadměrný rybolov a tak dále. Hlavní je samozřejmě mít eh, přístup, mít přístup ke zdrojům, jejich dlouhodobá udržitelnost rybolovných, eh, rybných populací, zapojení jednotlivých úrovní celého sektoru, dále je to, dále je to označování produktů, certifikace, minimální využívání subvenci v této oblasti a důležitost výzkumu a vývoje v této oblasti, samozřejmě akvakultura, nezanedbatelná část této politiky, která je důležitá pro námořní politiku celé Evropské unie, no a samozřejmě mezinárodní dohody. Evropská unie v různých aspektech přicházela s různými názory, s různými postoji. Lidé odchází z této oblasti, z této profese, dále je to problematika přenositelnosti práv, dále jsou to metody snižování výmětů a nadměrné kapacity. Další problematikou je financování celé oblasti a navýšení pomoci pobřežním oblastem a drobným rybářům. Jak už jsem se o tom zmínila na začátku mého příspěvku, ráda zatím nepřijala nějaké oficiální postoje. Předpokládáme, že k tomu dojde na začátku příštího roku, jakmile komise předloží legislativní návrhy. Na závěr bych rovněž pozdravil všechny návštěvníky na tribunách. Děkujeme, říká pan předseda. A nyní dáváme slovo paní komisařce. Děkuji, pane předsedo. Já bych chtěla poděkovat všem poslancům za jejich příspěvky. A jsem ráda, že zde zaznělo tolik různých názorů. A nejvíce se zde zmiňovalo slovo udržitelnost. Myslím, že na tom si všichni shodneme. Je zde určitý rámec pro společnou schodu. Nemohu odpovědět na všechny otázky, které zde zazněly, ale chtěla bych zdůraznit některé priority malé eh, rybářské podniky a pobřežní oblasti, to je naše priorita. Chci vás ujistit, že budeme velice vážně brát vaše názory na tuto otázku. Zároveň bych vás chtěla ujistit, že nechci učinit eh, žádná tvrdá opatření týkající se eh, rybářů, eh, kteří loví ryby jako hobby. Já bych dále chtěla říci, co chceme implementovat. Je nutné o těchto otázkách dále hovořit. Přenositelnost rybářských práv nebo přenositelná rybářská práva, to je skutečně velice důležité téma, o kterém se zde diskutovalo. Nevím, co se stane během hlasování, ale chtěla bych říci, že tento problém nemůžeme ignorovat. Máme zde mnoho členských států, a které tento systém již aplikují. Já navrhuji, abychom měli jasnou diskusi, možná ve výboru pro rybolov. Dialog tímto nekončí. Můžeme v diskuzi a pokračovat. A můžeme hovořit o těchto právech, abychom správně pochopili celou tuto otázku. K prioritám. Rovné podmínky ve Středomoří pro evropské rybáře a pro rybáře ze třetích zemí. To je zcela zásadní. Musíme zajistit rovnou soutěž mezi našimi rybáři a rybáři ze třetích zemí. A zrušení výmětu, označování, to jsou zásadní priority. Zdůrazňuji také potřebu nové formy pro dohody o rybolovu. Tato nová forma by měla zahrnovat do těchto dohod také dimenzi lidských práv Děkuji za vaše příspěvky. Tohle není konec dialogu, tohle je začátek velice dobré diskuze mezi námi. Děkujeme paní komisařce. Nyní můžeme uzavřít tento bod na pořadu jednání a dáme na závěr ještě slovo na dvě minuty paní zpravodajce, která nám může říci více. Z Zdá se, že se vám podařilo sjednotit všechno. Hory, moře. Děkuji za slovo, vážený pane předsedo. Ráda bych poděkovala všem, kteří se zúčastnili dnešní rozpravy. Těším se na příspěvky i do budoucna příspěvky k rozpravě, které se budeme nadále věnovat. Jak už se o tom zmínila i komisařka, musíme spolupracovat, musíme spolupracovat, abychom dosáhli našich společných cílů. Zpráva tohoto charakteru nemůže nikdy uspokojit všechny. Někteří se domnívají, že jsme zašli příliš daleko v některých oblastech, jiní se naopak domnívají, že jsme skutečně šli příliš daleko. Domnívám se, že v současné době to, co je důležité, je využít této zprávy pro stanovení určité rovnováhy mezi hlavními aspekty, hlavními obavami, tak abychom dosáhli dobrého konsensu a aby celkově tato zpráva představovala dobrý příspěvek k, k, a reagovala na potřeby celého sektoru. Pracovali jsme skutečně tvrdě v našem výboru pro rybolov pod vedením paní Fragy. Já osobně se těším na to, že ráda se bude zabývat touto zprávou, komise se jí bude věnovat, tak abychom všichni společně mohli pokročit v této důležité oblasti a tvorbě legislativy pro odvětví rybolovu. Těším se na týmovou spolupráci a doufám, že vezmeme v potaz veškeré názory, veškeré připomínky, bez ohledu na jejich, na jejich důležitost, tak aby mm, jsme vše vykonali v, mm, ke prospěchu celého odvětví Evropské unie. Doufám, že se nám povede dosáhnout eh, vyvážené situace v celém sektoru, tak aby podmínky, které vytvoříme v tomto sektoru, byly udržitelné z dlouhodobého hlediska. Děkuji. Tímto ukončuji diskusi, rozpravu. Hlasovat se bude dnes. Hlasování začíná v 11.30. Dalším bodem na pořadu jednání je prohlášení komise o bezpečnosti železnic, včetně evropského signalizačního systému. Toto je skutečně velice aktuální